So, dear colleagues, maybe we could continue. Takže, vážení kolegové, snad bychom mohli pokračovat. Dovolte, abych se vrátil k prvnímu bodu jednocího pořadu, což jsou rozhodnutí koordinátorů. Dnes učinili následující rozhodnutí jmenovat pana Kavanu jakožto zpravodaje na na požadavek zbavení imunity paní Moniky Holmajer schválit také kalendář schůzí od července do prosince 2019 eh, ověřit na základě eh, článku 39 odstavec 3 vhodnost eh, na zvrhované právní základny, právního základu článku 50 53 odstavec 1 a 50, 62 smlouvy o fungování Evropské unie pro prozatímní dohodu o složce SATCAP. Dále v návaznosti na e, požadavek Evropského účetního dvora, pokud je o příspěvek pracovního programu 2 na rok 2020, a nakonec se rozhodli poz, pozvat pana komisaře Asipa na únorovou schůzi, místo toho, aby se uskutečnilo slyšení o umělé inteligenci. Jsou tady dva podstat, písemné postupy ve třetím týdnu a koordinátoři se rovněž rozhodli se shodnout na to, že Jury dá z té stanovisko Eh, po, pokud jde o spolupráci Eurojust a eh, Gruzie a eh, uplatnit jedno zjednodušený postup článku 51 a jmenovat pana Zvěvku jakožto je, pokud jde o konzultace o přepracování směrnice Brussels 2a. Tolik o rozhodnutí koordinátorů a teď můžeme pokračovat a přejdeme k sedmému bodu, k šestému pardon, bodu, což je výměna názorů. Přesně se to týká přepracovaného znění Brussels 2a a máme co dělat vlastně s novou konsultací. Pane Zvěvko, máte slovo. Velice vám děkuji, pane předsedo. Zdravím vás, vážení kolegové, dámy a pánové. Jak už vás informoval pan předseda, skutečně znovu začínáme jednat nařízení Brusel 2a. Tentokrát se jedná o nové obnovené konzultace. To je poměrně vzácná věc, aby se rad, rada znovu obrátila eh, k Evropskému parlamentu se žádostí o, o další, novou konzultaci, přičemž se jedná o stejný dokument. Ale protože se jedná o nesmírně důležitý dokument, ten dokument se týká nesmírně eh, zásadních věcí v oblasti rodinného práva a také s ohledem na to, že rada již po dobu zhruba dvou let práce poměrně podstatným způsobem změnila návrh, který předložila Evropská komise. A proto eh, pokládá za vhodné se znovu obrátit k Evropskému parlamentu se žádostí o konzultaci. Tudíž eh, vypadá to tak, že máme poměrně málo času. A jak už jste se nepochybně zorientovali dnes, koordinátoři na své schůzi eh, se rozhodli mě svěřit eh, přípravu další zprávy. Upřímně řečeno, já už jsem vlastně tu zprávu vypracoval. Eh, pan předseda Svoboda s ohledem na a e, velice krátké lhuty, které nám zbývají do konce tohoto volebního období, e, by navrhuje, abychom využili 50. člán, článek jednacího řádu Evropského parlamentu. Jedná se o urychlený postup. A já sám jsem s tím velice spokojený. Mě to vyhovuje, ale to pro nás, pro nás, pro všechny znamená, že musíme velice urychleně eh, řešit eh, tu, tuto záležitost. Takže otevřeně řečeno znamená to stručnou výměnu návrh, názorů na dnešní schůzi a přijetí mé krátké zprávy. Hned vám řeknu, jak moc je krátká. Ale nejprve bych eh, se chtěl zamyslet nad prací rady spolu s vámi v kontextu poznámek, které jsme předložili jakožto výsledek práce právního výboru Evropského parlamentu. A my tedy pracujeme na nařízení Brusel 2a a tady jsme zvěnovali zvláštní pozornost třem a vlastně čtyřem otázkám. První, to je eh, z odstranění postupu eh, výkonu. To je vlastně technická záležitost, ale také to eh, znamená, že se musíme velice zásadně nad tím zamyslet, protože se jedná o velice senzitivní záležitost, kterou upravuje toto nařízení. A pokud jde o zásadní věci, eh, pak eh, pokud jde o výsledek našich, eh, naší práce, my jsme měli slyšení s odborníky, mezi sebou jsme o tom hovořili, hovořili jsme o tom také se zástupci Evropské komise a pokládáme za velice podstatné tři věci. To znamená, je třeba, aby bylo vyslyšeno dítě, aby se použila mediace v postupech, které jsou spojeny s konfliktem v, v rámci rodiny, uvnitř rodiny. A jed, například s tím, jak se vede rodičovská činnost. A tak eh, pokud jde o umístění dítěte mimo rodinu, dokud nepadne konečné rozhodnutí. My v naší práci jsme se řídili především ohledem na dobro dítěte. Mluvili jsme eh, hlavně o tom, že v první řadě a je třeba zajistit co nejlepší řešení pro ten nejslabší článek v tom řetězu. To znamená dítěte jako takového. To je pro nás nejdůležitější prioritní otázka. Já mohu s naprostou, naprosto uspokojeně říci, že všechny tyto záležitosti rada zohlednila ve svém obecném přístupu, který byl přijat. Navíc rada jsem zavedl, eh, zasadila nový článek, týká se mediace, protože to pokládá za věc nesmírně důležitou. A rada v podstatě se snažila tady popsat nejrůznější situace, ke kterým dochází v životě, protože vy určitě jakožto zákonodárci dokonale víte, že není možné vytvořit jaksi zákonně ustanovení, které by se stahovalo ke každému konkrétnímu přístupu. Ale když si to nějak seskupíme do eh, určitých skupin eh, eh, takovýchto případů, pak to je velice dobrý jev. Tedy to je přesně přístup, který zaujala rada. A proto možná to trvalo po poměrně dlouho, než se na tom dohodly členské státy, protože v různých členských státech jsou různé systémy, které se týkají rodičovské péče a otázek eh, i unosu rodičů. A to zejména, pokud se jedná a únosy přeshraniční. A proto bylo třeba nalézt taková rozhodnutí, která byla přijatelná pro všechny členské státy. To se podařilo, ale to samozřejmě neznamená, že by byly vyřešeny všechny věci. Ale my jsme tady udělali společně další další krok dopředu, který nepochybně zlepšuje eh, právní situaci, právní jistotu eh, v této oblasti. Spolupráci mezi, členskovským pardon, mezi členskými státy. Je tady pokus také vytvořit specializovaná soudní oddělení nebo orgány členských, v rámci orgánů členských států, které tyhle věci řeší a ty potom mají teď možnost lepší výměny informací a má se zlepšit vzájemná důvěra. Čili tohle všechno se dostalo do té zprávy. Ale já ještě musím říci, že my jakožto europoslanci můžeme být eh, spokojeni se s tím finále, s tím ukončením této práce. A protože máme tedy před sebou zrychlený postup, jedná se o to, že eh, bychom to měli stačit eh, schválit všechny ty změny eh, v nařízení eh, Brusel 2a. Proto já také vám předkládám nesmírně krátkou zprávu. V podstatě jenom tam říkáme, že parlament souhlasí s, tí, s, tou, eh, s tím obsahem podstatou toho Eh, obsahu, který navrhuje rada. Což to znamená, že dnes samozřejmě ještě můžeme tady si rychle vyměnit názory, abychom slyšeli, co k tomu může také říci komise a rada. Ale abychom měli možnost eh, eventuálně poukázat na eh, příští nezbytné práci, tak navrhujeme, aby během první březnové plenárky se konala stručná rozprava právě k tomuto bodu, aby se to omezilo jenom na jedno kolo pro politické skupiny ale s tím, že se dá dostatečný časový limit, tak aby bylo možné předložit eh, úvahy a eventuální návrhy do budoucna. Doufám, že konference přece předsedů přijme právě takovéto rozhodnutí. Tím bych chtěl skončit eh, informace, které jsem vám chtěl dát. Moc krát děkuji a prosím pana předsedy, předsedu, aby tady provedl tento rychlý postup. Děkuji. Uh, thank you very much, Mrs. Gep. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Um, také děkuji paní Sěskovi za um, konsultoval zpravodaje stínové zpravodaje a tak nás vlastně um, integroval do toho postupu, to je dobře, za to děkuji. A také si myslím, že stojí, je, je třeba pochválit, že rada dělá konsultace, to není běžné. Také připomínám, ale že jsme o tom žádali ve své rezoluci. V případě, že rada Eh, dělá rozhodující změny v návrhu komise a to je dobře. Eh, Brusel 2a je velice důležitý legislativní návrh a proto eh, souhlasím s návrhem zpravodaje, že bychom měli urychlit, tak aby ještě v tomto legislativním období to mm, bylo uzavřeno, protože jde o blaho dítěte u přeshraničních eh, únosů dětí a tady je důležité, že musíme eh, co nejrychleji eh, pro ty děti, kteří jsou v této situaci, najít dobré, rozumné řešení to nej, a udělat to nejlepší z dané, využít to nejlepší z dané situace. Také s vámi ale souhlasím, to, že to téma je tak důležité, že e, zajišťujeme diskusy v parlamentu a také souhlasím s tím postupem, mm, že, která který navrhla e, zpravodajka paní Siska, že jedna osoba za frakci mm, a bude prezentovat, jaké jsou důležité body v tomto Um, návrhu, protože to je eh, možnost, jak vytvořit transparentnost pro občany o tom, co je v tomto eh, legislativním postupu. Co se týče obsahu, chci zdůraznit tři věci, které mi přijdou důležité a které eh, zmínil i pan Svěvka. Ehm, Jedna tak jako bývalá mediátorka Ruského parlamentu přehraniční únosy dětí, Eh, eh, mě těší ten článek 23a, eh, kde je alternativní řešení sporů v případě unosu dítěte. Myslím, že to je důležité. Máme sice, navrh, navrhli jsme jiný model jako parlament, ale je to, vychází to vstříc tomu, co jsme navrhli. Je to dobrý e, přístup a já jsem přesvědčena, že že všechny rodiče musí vést dialog, mm, aby viděli, co je nejlepší pro dítě a aby byla jistota, že tam, kde to bude možné, tak to dítě i nadále eh, bude mít kontakt s oběma rodiči. Nikoli eh, nějaké zvláštní podmínky, které by tomu zabránily, například násilí v rodině a podobně. Eh, v podstatě eh, aby to dítě mohlo vyrůstat s oběma rodiči a mít s nimi kontakt. Další změna, kterou vítám, je eh, článek 2.1a, kde se je definice a mm, nejenom, nenechá to jenom tedy na úřadech, ale na soudech. Soudy jsou nástrojem eh, právního státu, který, který má rozhodovat. A to je dobře. Dále eh, také změny u příslušnosti v případě rodičovské odpovědnosti, rozvodů. Eh, to je pozitivní. jsou podrobné, mnohem podrobnější, než jsme to navrhli my jako parlament, ale vidíme, že to je, je to blíže praxi a to může být užitečné. A tady byla rada lepší než parlament. Takže je také dobře, dobře, že, jsme, že je to takto. A mm, také e, to vychází vstříc rozdílným mm, životním podmínkám rodičů v EU. Další čtvrtý bod, e, to, to nemusím zmiňovat, o tom jsme již mluvili. Dále chci shrnout jednak souhlasím s tím postupem a mm, proto nechci eh, podávat žádné pozměňovací návrhy pro svoji frakci, abych neohrozila ten proces, abychom mohli postupovat rychle. Nicméně chtěla bych zmínit, že některé body mi tam chybí, ehm, které pro mě a moji frakci jsou velmi důležité, proto mám několik otázek na Evropskou komisi a na radu, co se tohoto týká. Za prvé, um, žijeme v moderní společnosti a proto si kladu otázku, proč um, je toto k dispozici jenom části našim občanům, proč um, Brusel eh, dvě a jenom pro sezdané eh, je nikoli se, eh, registrovaná partnerství. Proč je vyčlenujeme? To by mě tedy, na to bych chtěla slyšet odpověď od komise a také rady. Co se týče této otázky, moje další otázka na komisi jsou Eh, úvahy rozšířit Brusel 2a v dohledné době a vidí komise mm, to omezení na, jenom na sezdané páry. Nevidí v tom tedy diskriminaci jiných párů? To by mě zajímalo. A dále na Evropskou radu a na komisi. Um, nebyl by rozšíření na registra, eh, by bylo tedy eh, rozšíření registra na partnery vůbec diskutováno? I když to tedy nedávám tento požadavek, nesmíme zapomenout, že toto jsou důležité otázky. Minimálně bych si přála, abychom měli šanci evropské Eh, zavést evropské standardy pro slyšení, slyšení vyslechnutí dítěte. Eh, to tam eh, rada nedala, ale jako bývalá mediátorka pro tyto přeshraniční unesy dětí jsem zažila mnoho případů, kdy vyslechnutí dítěte proběhlo Eh, traumaticky a minimálně si děti eh, zaslouží, aby platili pro ty jejich výslechy minimální standardy a také, aby eh, trvali na jejich státní příslušnost. Ti. No, komise je pr- na, diskutovala zavedení těchto standardů. A, ne, chybí politická vůle, takže vidíte celá uh, řada otázek. Mohla bych bývala podat celou řadu pozměňovacích návrhů, dělala bych to ráda, ale blíží se konec legislativního období a přála bych si, aby to, co jsme dosáhli, bylo zajištěno. Proto jsem se vzdala této možnosti. Nicméně v příštím parlamentu, pokud tady budu, tak se zajist, postarám o to, aby se, i, aby se o tomto diskutovalo dále. Děkuji. Chce si komise vzít slovo? Děkuji, pane předsedo. Mm. Já eh, chci mm, vyjádřit eh, toho, že si cením eh, toto stanovisko Evropského parlamentu. Je to důležitý vstup do mm, nařízení recast a to se odráží to obecný přístup z prosince. Také chci poděkovat výboru Jury, zpravodaji, stínovým zpravodajům, že začaly konzultace tak rychle. Spravodaj mm, a stínový spravodaj eh, chci připomenout, že včasné přijetí rekast nařízení je v zájmu evropských dětí a rodin, poskytuje rychlejší, méně nákladné postupy v otázkách rodičovské odpovědnosti. To je také důvod, proč všechny členské státy podpořily politickou dohodu této věci v prosinci. Eh, obecný postoj rady odráží první stanovisko parlamentu a také vyjadřujeme podporu eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům a jejich analýzám. A těšíme se na rychlé přijetí tohoto nařízení v budoucnu. To je prioritou pro rumunské předsednictví. Co se týče stínového zpravodaje, tak chci zdůraznit, že ten recast CZ bývá pouze rodičovskou odpovědností. To byl tedy návrh komise. A tady to byla vnímána modernizace, rychlejší, méně nákladné postupy zájmu dětí a jejich rodin. Je třeba zdůraznit, že ve věcech rodičovské odpovědnosti to platí pro všechny děti bez ohledu na uh, status jejich rodičů. Se týče budoucího eh, rozšíření Brusel 2 a a tak bych řekl, že musíme nejprve přijmout současný recast a zavést lepší postupy v, pro rodičovskou odpovědnost. Nicméně budeme trvale monitorovat všechny všechny aspekty nařízení Brusel 2 a komise bude hledat možnosti, mm, kde přijmout povídající kroky, pokud to bude potřeba. Není to tedy eh, úkol pro stávající komisi, ale ta práce pokračuje a budeme to eh, i nadále monitorovat. Would the Přeje si vystoupit rada? Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, v první řadě bych vám rád poděkoval za slovo a za to, že jste spustili tento postup opakované konzultace ve zrychleném postupu. Rada dosáhla společného eh, přístupu 7. prosince loňského roku. Hlavním aspektem tohoto společného přístupu se týká zrušení exekvátur, eh, eh, lepší vynucovatelnost, nebo vykonatelnost a e, práva dětí na první řadě práva dětí, která jsou e, v jiné zemi a další dohody. Pak jsou zde další důležité e, aspekty týkající se rodinu, života rodiny, a věnuje se zde velká pozornost e, únosům dětí do jiného státu 19. prosince. Rada postoupila tento spis do parlamentu a jak zde bylo konstatováno, e, nic e, vycházíme z principu právní transparentnosti a spolupráce a důvod pro opakovanou konzultaci s parlamentem je ten, že jsou určité změny, které se liší od původního návrhu eh, komise a proto rada dala signál eh, postoupit toto parlamentu eh, k novému eh, stan- k vyjádření nového stanoviska. Jsou zde eh, ty články nebo ustanovení týkající se dohody vynucování a, a vynucování platnosti. A fakt je, že ten nový návrh má přidanou hodnotu a urychluje postupy pokud jde o rozhodování ve věcech o rodičovské odpovědnosti. A jak už bylo řečeno, mění se eh, pouze eh, rodičovská odpovědnost a eh, text, tak jak teď se projevuje, ne, máš přidna, další přidanou hodnotu, pokud jde o E, právě e, dítěte, je, tře, je, je zde aspekt nebo doložka týkající se výsledků dětí v, e, v postupu. A rada přináší dvě důležité myšlenky a principy, které od ledna 2018 byly v návrhu Evropského parlamentu. Týkalo se to především mediace a e, umístění e, dítěte v případě přeshraničních sporů. A musím říci, že zde sdílíme stejné, máme stejné cíle. Vzhledem k tomu, že pro rodiny i děti je e, tento předpis velmi důležitý, je taky prioritou pro předsednictví a, Rumunc, a Rumunsko nebo pro rumunské předsednictví a my se těšíme na to, že dostaneme e, stanovisko Evropského parlamentu k tomuto textu co nejdříve a vycházíme přitom z toho, že e, tento, toto téma je, nesmír, je nesmírně důležité pro děti a rodiny. E, bylo by důležité to máme čas vlastně jenom do června 2019 a proto bych byl rád, kdybychom to všechno zvládli včas. Jsem připraven eh, odpovědět eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům na otázky položené radě, ale myslím si, že už v podstatě všechno zde bylo odpovězeno našimi kolegy z komise. Děkuji. Děkuji vám tež. Jak víte, Evropský parlament jmenoval nového koordinátora pro práva dětí, panu Koracu Bild, které bych chtěl eh, blahopřát k tomuto jmenování a eh, dal bych vám teď slovo eh, na jednu minutu zhruba. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji eh, kolegové za to, že mám příležitost zde být. Eh, fakt je, že je kvůli hlasování jsem i v jiném výboru jsem zde. podařilo se nám dosáhnout dohody. Za předchozího předsednictví jsem velmi ráda, že tu jsou kolegové kolegové, došlo k dohodě a myslím si, že eh, díky Tadeušově spolupráci, která bude velmi efektivní, se nám podaří dokončit včas. A z mého hlediska jako koordinátorky pro práva dětí si myslím, že to je velmi důležitá věc, protože práva dětí jsou vůbec nejdůležitější věc, ze které vycházíme. A e, e, únosy dětí do zahraničí jejich rodiči e, nebo příbuznými mají devastující dopad na život dítěte. Takže jenom pár věcí, myslím si, že je důležité a vítám úsilí zrychlit postupy při na navracení dětí v případě únosů. E, jsou zde, není časové limity pro řízení, to je velmi důležité. Automatické vynucování nebo automatická vykonatelnost e, rozhodnutí je další důležitá věc a důležité taky je, že soud má v rámci řízení povinnost vyslechnout dítě a tak, aby se mohlo i dítě vyjádřit. A z mého hlediska je opravdu důležité, že toto nařízení podporuje jednání a mediaci, prostě alternativní řešení sporů. A myslím si, že v té mediaci může Evropská unie být lídrem a pomáhat tak dětem, aby se tyto problémy řešily lépe. Děkuji, pane předsedo, děkuji Tadeuši. Děkuji vám za to, že jste přišli a děkuji za vaše slova. A vzhledem k tomu, že nikdo další nežádá o slovo, myslím, že mohu uzavřít tento bod a budeme pokračovat hlasováním. May I ask you to insert... Požádal bych vás, abyste eh, vložili hlasovací karty do zařízení. Paní Reda. Pane předsedo, naši poradci právě přich, přicházejí eh, s hlasovacími seznamy vytištěnými. Eh, my jsme dostali jenom jeden vytištěný ráno, takže když nám dáte dvě minuty, abychom dostali ty budeme rádi. You can follow the EPP if you wish, you know. Můžete nás eh, se řídit podle EPP. Uh, so we have all the voting this my máme, my máme všechny hlasovací seznamy, kromě SPC, takže pokud můžeme nechat SPC na konec, můžeme začít. So, Let's, uh... Začněme tedy bod číslo 7. Výkon autorského práva a souvisejících práv a tak dále. Spravodajem je pan Lebreton. Pane Lebretone, Chcete něco říci před hlasováním? No, monsieur le président, je crois que ce n'est pas nécessaire. Ne, děkuji, myslím, že to není nutné. Já souhlasím s tím, co navrhuje právní služba. Uh, uh, the vote will be electronic. Hlasovat budeme elektronicky. Zahajuji hlasování.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 Eh, vážení kolegové, je eh, trochu moc hlasujících členů EPP, ale pokud chcete, jsem připraven nehlasovat. It's okay. Je to v pořádku? Končím hlasování. so this, this is... Návrh byl přijat. Pokračovat budeme budeme číst číslo 8. Eh, dočasná dohoda. Eh, možná bych měl informovat, že jsme měli že 6. konečný, eh, že jsme měli poslední triolog 13. Eh, prosince a v tom tento triolog potvrdil dočasnou dohodu, eh, která následovala pátý triolog týkající se rozsahu principu země původu a a e, dočasná dohoda byla dosažena taky, pokud jde o hlavní politická data, především e, datum transpozice e, přechodné období a některé doložky, takže můžeme ještě můžeme hlasovat opět elektronicky. I close the vote. Končím hlasování. Uh, please. Uh, promiňte, Eh, poslouchejte, eh, budeme opakovat hlasování, abychom měli jistotu, že hlasovací zařízení fungují. Řekněte, prosím, konkrétně o čem, eh, o čem hlasujeme, protože já teď nevím přesně, o čem hlasujeme o jakém stanovisku nebo, vládě, eh, nebo zprávě přesně hlasujeme. Já jsem teď přišel a nevím to. Eh, hlasujeme o mé zprávě. O dohodě, která vyplývá vyplývá z meziinstitucionálních jednáních o e, SATKAPu. Ça, c'est fait. No, no uh, it's item 8. Je to bod číslo 8. Děkuji. Yes, we, we... Takže znovu hlasujeme o bodu číslo 8. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Pokračujeme bodem číslo 9. To je hlasování o protokolu číslo 3. To je dočasná dohoda vyplývající z interinstitucionálních jednání. Chce pan Velken stručně schrnout eh, výsledky Eh, eh, posledního kvadrialogu nechce, takže zahajuji hlasování. Zpráva, mm, návrh byl přijat a pokračujeme bodem číslo 10. Zpráva paní Niebler Zase dočasná dohoda. Chce k tomu něco říci paní Niebler? Ja, vielen Dank, Herr Ich wollte mich nur... Děkuji. Já jsem chtěla jenom poděkovat všem eh, stínovým inform... zpravodajům. Měli jsme mnoho neformálních setkání také v trialogu Eh, postupujeme dobře. Takže děkuji všem stínovým zpravodajím za vynikající práci a doufám, že mladým podnikatelům v Evropě dáme šanci, eh, že budou mít eh, snáze dostanou tedy druhou šanci, pokud se dostanou do finančních problémů. Děkuji. Gratuluji. Nepogratoval jsem paní Velkon, takže to činím nyní a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Blahopřeji paní Nibler. A pokračujeme. zprávou pana Lebratona o programu Kreativní Evropy. Pozměňovací návrh 63, hlasy pro, proti, drželi se přijat, 64 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 65 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 66 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 67 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 68 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 69 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 70 hlasy pro, proti, zdrželi se. Prověříme pozměňovací návrh 70. Přijat 15 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 71 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat 72 pro, proti, zdrželi se, přijat 16 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 70 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. 74 pro, proti, zdrželi se, přijat. 75 pro, proti, zdrželi se, přijat. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 77 7 pro, proti, drželi se, zamítá se, 78 pro, pro proti, zdrželi se, zamítá se, 17. O tom nemám, nebudeme, nemáme hlasovat, 79 pro, proti, zdrželi se, přijat, 80 hlasy pro, proti, prověříme elektronicky 80. Přijat 81 pro. Nepromiňte, chyb, moje chyba. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 82 odpadá, ne, omlouvám se, 82 hlasy pro, pro proti, zdrželi se, přijat, 83 hlasy si pro, proti, zdrželi se přijat, 84 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 19 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 85 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 86 pro, proti, zdrželi se přijat, 87 pro, proti, zdrželi se přijat, 88 pro, proti, zdrželi se přijat, 89 pro, proti, prověříme elektronicky 89. Přijat 90 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat 91 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 92 pro, proti, zdrželi se, přijat 93 pro, proti, zdrželi se, přijat 94 pro, proti, zdrželi se, přijat 95 pro, proti, zdrželi se přijat, 96 pro, proti, zdrželi se, prověříme pozměňovací návrh 96. zamítá se. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 98 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 99 pro, proti, zdrželi se přijat, 100 pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit. Přijat, 101 pro, pro, proti, zdrželi se, přijat. 22 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnut. 102 pro, proti, prověříme pozměňovací návrh 102. byl přijat. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 104 pro, proti, eh, Zvedněte ruce, prosím vás řádně znovu vů hlasy pro, 104. Mohu požádat EPP, aby hlasovala? Můžete požádat druhou řadu, aby hlasovala? Děkuji. Eh, není dobré přerušovat eh, hlasování, ale chtěl bych požádat eh, lidi, aby hlasovali. Z hlediska otázka hlasovací disciplíny. Není dobré přerušovat hlasování a žádat lidi, aby prostě hlasovali. Eh, můžeme udělat elektronické ověření, myslím. Nevím. Já si myslím, že neustále jim říkat, ať hlas hlasují, není správné. Děkuji vám za to, že děláte moji práci, pane Marino Pintu. Jsme u pozměňovacího návrhu 104 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 23 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 105 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 106 pro, proti, zdrželi se přijat, 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnout, 107 pro, proti, zdrželi se, přijat, 108 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 109 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 110 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat 111 pro, proti, zdrželi se, přijat 112 pro, proti. Prověříme pozměňovací návrh 112. Zamítá se. 113 hlasy pro, proti, S113 budeme hlasovat elektronicky. velkou jako většinou přijat. 114 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 115 pro, proti, zdrželi se přijat 116 pro, pro proti, 116 prověříme. je zamítnut. 117 pro, proti, zdrželi se přijat, 118 pro, proti, zdrželi se přijat, 26 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 27, pro, proti, zdrželi se, zamítá se 28, pro, proti, zdrželi se, zamítá se 119, pro, proti, zdrželi se, prověříme 119. přijat většinou 120 eh, pro, proti. Znovu elektronicky prověříme. Přijat 30 pro, proti zdrželi se, zamítnout, 121 pro, proti, zdrželi se, přijat, 32 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 122 pro, proti, zdrželi se, přijat. Odměňací číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 30 3 pro, proti, zdrželi se přijat, 34 eh, pro, proti, zdrželi se přijat, 2 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 35, pro, proti, zdrželi se přijat, Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 37 pro, proti, zdrželi se, přijat. 38 pro, proti, zdrželi se, přijat. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 39 pro, proti, zdrželi se přijat, 40 pro, pro proti, zdrželi se přijat, 41 pro, proti, zdrželi se přijat, 42 pro, proti, zdrželi se přijat, 5 pro, proti, zdrželi se zamítá se 43 pro, proti, zdrželi se přijat 6 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 44 pro, proti, prověříme 44 přijat. 45 pro, proti, zdrželi se přijat. 47 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 48 8 pro, proti, prověříme 48, prosím. Přijat. 8 pro, proti, drželi se, zamítá se, 9 pro, proti, zdrželi zdrželi se zamítnut 49 pro, proti, zdrželi se přijat 50 pro, proti, Prověříme, prosím, pozměňovací návrh 50. zamítá se, 51 pro, proti, zdrželi se přijat, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 52 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 53 pro, proti, zdrželi se, přijat, 54 pro, proti, zdrželi se přijat, 56 pro, proti, zdrželi se přijat, 57 pro, 57 pro, tedy proti, Prověříme pozměňovací návrh 57. Přijat. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 11 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 12 pro, proti, proti. Prověříme 12, prosím. Zamítá se 60 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 60 51 pro, proti, zdrželi se přijat, 13 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 40 62, pardon, pro proti při, eh, přijat, 14 pro proti, zdrželi se, zamítá se a elektronicky hlasujeme o stanovisku jako celku. Toto stanovisko bylo zamítnuto, takže nebudu blahopřát panu Lebr- Bretonovi. ready to vote. Jsou zelení není připraveni hlasovat? Dobře. Tak eh, přecházíme k návrhu zprávy pana Luis de Grandes Pascal a je to dodatková ochrana osvědčení pro léčivé přípravky. Přeje si eh, zpravodaj eh, slova? Ano, pane předsedo, velmi stručně. Všichni víme, že to je velmi obtížný dosíhe, kde se konfrontují eh, dva typy zájmu, obě dva typy legitimní. Naše eh, skupina eh, všichni jsme se snažili o porozumění a velmi jsme se snažili dosáhnout smíru mezi zeměmi, mezi stranami, které jsou velmi protikládné, protože jde o zdraví evropských občanů. Děkuji vám. Eh, thank you. Mnohokrát děkuji. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijatom. 196 nyní, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 25. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě čtyřicet, kdo je pro?

Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 244 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se. Raději ověříme, prosím, kompromis A. Přijato. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijat to. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, ověříme prosím 27. Přijato. Dvacet osm pro. A ne, to odpadá. Envy 2 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že byl zamítnut, ale vidím tak málo rukou, že to raději ověříme elektronicky. Přijato. Inta jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se? Přijato. 32 pro, proti, zdrželi se? Prosím, ověříme 32. Zamítnuto. 33 a 34, kdo je pro, proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. 33 a 34, prosím. Bylo to zamítnuto. Envy 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme tedy INTA 3. Přijato, omlouvám se. 35. Kdo je pro, proti? Prosím, ověříme 35. Zamítnuto. Inta 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme tedy Inta 4. Omlouvám se, om, zmílil jsem se, přijato. 36 pro, proti. Ověříme. Zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, drželi se,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 zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, prosím ověříme 137. Přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato. Ale možná pro jistotu to ověříme. Ano, bylo to přijato. Teď 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se se, přijat, zamítnuto. 19 pro, proti, prosím, ověříme 19. Přijato. tohle odpadá, tak nyní kompromis 24 pro, proti, přijaté eh, zadrželi se přijato, pardon, 146, druhá část, 146, druhá část pro, proti, zdrželi se, prosím, ověříme. Přijato. Teď budeme hlasovat o elektronicky o celém návrhu, o zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Můžeme poblahopřát. Ale ještě musíme hlasovat o rozhodnutí eh, zahájit interinstitucionální jednání. Zase to bude jmenovité hlasování. Zahajuji ho. přijato. Tedy blahopřejeme panu de Grandes Pasqualovi. A budeme pokračovat. Přicházíme ke zprávě paní Rozier. Opatření Unie po jejím přistoupení k ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, kolegové, prosím, omlouvám se. Zopakuji tohle hlasování, ano? Takže pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, se přijato. 12, Inta 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Inta 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. No to. 18 pro, proti, drželi se, přijato. Jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta jedna pro, proti, pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti. Ověříme, prosím, 20. Zamítnuto. Kompromis Jedna pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 2, část B pro, proti, zdrželi se. Přijato. 27 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 4 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 5 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 6 pro, proti, drželi se, přijato. Inta 4 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 28 pro, pro, proti, ověříme prosím 28. Sedm pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis čtyři pro, proti, drželi se, přijato. Teď budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu zprávy. Přijato. A teď ještě rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání. Elektronicky hlasujeme. Myslím, že tam je chyba v hlasovacím seznamu, protože návrh 8 nespadá do kompromisu 4, takže by měl být hlasován. Yeah. Okay, I have a, I have... Dobře, tak já tady mám chybu na svém hlasovacím seznamu. Omlouvám se, prosím, můžeme se vrátit k pozměňovacímu návrhu 8. Kdo je pro, proti? zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o zahájení interinstitucionálních jednáních elektronické. Bylo to přijato a blahopřejeme paní Rozier. Now we continue. A nyní budeme pokračovat s zprávou pana Kavada, eh, vyšetřování OLAF. na pozměňovací návrh 48, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 49 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi, přijato. 12 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi přijato. 13 ehm, a 61 pro, proti, zdrželi přijato. 32 pro, pardon, 62. Omlouvám se. 62 pro, proti, zdrželi, přijato. 63 pro, proti. Můžeme ověřit 63. Eh, tak trochu přijato. 65 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 66 pro, 66 pro. Chceme ověřit 65. Přijato 66 pro, proti, zdrželi, přijato. 68 pro, proti, zdrželi, přijato. 67 pro, proti, zdrželi, přijato. 14 a 69 pro, proti, zdrželi, přijato. 70 60 pro, pro, proti, můžeme ověřit 70. Přijato. 71 pro, proti, zdrželi. Přijato. 72 pro, proti, zdrželi. Přijato. 73 pro, proti, zdrželi přijato, 74 pro, proti, přijato, zdrželi přijato, 75 pro, proti, zdrželi přijato, 76 pro, proti, zdrželi přijato, 15 pro, proti, zdrželi přijato, 77 pro, proti, zdrželi přijato 78 pro, proti, zdrželi přijato, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, 82, kdo je pro, proti, zdrželi. Zamítnuto, ale musíme ověřit. Ano, zamítnuto. 84 pro. Proti. Drželi zamítnuto. 85 pro. Proti. Zdrželi zamítnuto. 86 pro. Proti. Zdrželi přijato. 87 pro, proti, zdrželi, zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi, přijato, 19 pro, proti, zdrželi, přijato, 20 pro, proti, zdrželi, zamítnuto zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 27 pro, proti, zdrželi, přijato. 28 pro, proti, zdrželi, přijato. 29 pro, proti, zdrželi, přijato 30 pro, proti, zdrželi, přijato 32 pro, proti, zdrželi, přijato kompromis 7 pro, proti, zdrželi, přijato 4 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi přijato. 40 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 10 pro, pro proti, drželi. Přijato. 7 pro, proti, drželi. Přijato. 8 pro, proti, drželi přijato. 43 pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi, přijato. 44 pro, proti, zdrželi, přijato. 10 pro, proti, zdrželi, přijato. 46 pro, proti, zdrželi, přijato. 11 pro, proti, proti, zdrželi, přijato, 47 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh stanovisko jako celek elektronicky. Přijato, gratuluji panu Kavada. Budeme pokračovat zprávou paní Bergeron. Spolupráce Eurojust a Gruzií, jednot hlasování elektronicky otevírám hlasování.